debata ukončena a hlasování vlastně proběhne hned. Tak nejdříve šest návrhů usnesení k Venezuele. Zde nemáme pozměňovací návrhy, takže budeme hlasovat po jménech o společné rezoluci tří frakcí. Prosím, hlasujte. Hlasovali všichni. Tak hlasovali nyní všichni. Uzavírám hlasování. Rezoluce je přijata 41 hlasy pro, 16 bylo proti a 3 se zdrželi. Nyní hlasujeme o šesti návrzích usnesení k Madagaskaru. Máme společnou rezoluci šesti frakcí, nemáme žádné pozměňovací návrhy, budeme hlasovat eh, jednoduše, kdo je pro, proti, zdrželi se, jednohlasně zdrženo při několika, jednohlasně schváleno při několika nehlasujících. A nyní máme společnou resoluci šesti frakcí k Parmě, šesti frakcí a dvou kolegů. A nyní pozměňovací návrh číslo 1 k odstavci 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A dostávám se k závěrečnému hlasování o takto pozměněném návrhu. Hlasujeme nominálně po jménech zájmy hlasování. trošku to trvá. Teprve teď mohu zahájit hlasování. Hlasovali všichni, prosím. Uzavírám hlasování. Návrh je jednohlasně a bez zdržení schválen. Das Protokoll dieser Sitzung wird im Zápis tohoto zasedání bude přeložen v příštích dnech parlamentu k schválení a jestliže e, není námitek, předložím tady toto, na to usnesení. Zasedání je přerušeno a přeji vám příjemnou cestu domů a příjemný víkend.